A tím jsou ústní otázky na komisi. A sice um, provádění článku 20 odstavce 2 směrnice o službách a článku 8 odstavec 3 směrnice o právě spotřebitelů. A já nyní dám slovo uh, autorům otázky a to je paní Kebhardt na dvě minuty herr präsident! pane předsedo. my ehm, neustále opakovaně konstatujeme že muži a ženy chtějí nakupovat na internetu a z různých důvodů nemohou, protože mají špatnou IP adresu, špatnou kreditku, špatnou národnost, žijí ve špatné zemi a proto nejsou schopni ten nákup uskutečnit. Právo v Evropské unii je jasné. Diskriminace státní, kvůli státní příslušnosti není možné, není v pořádku a proto je ne, e, než, velmi špatné, že máme tento velký vnitřní trh, kde je mm, spousta firm, které mají velké zisky z tohoto vnitřního trhu, který pro spotřebitele stále neexistuje a je tam spousta překážek pro ně. Také je důležité, abychom proti tomu zakročili. A ve vašem sdělení Evropské komise mm, strategii pro digitální vnitřní trh Evropská komise, a tady cituji, do roku 2600 eh, se bude zabývat um, s geoblockingem, neoprávněným geoblockingem v elektronickém obchodě. A mě by zajímalo, co myslíte touto změnou, jakým způsobem mm, by se toto mě, eh, mělo změnit a jaký je záměr. Také by mě zajímalo, jak jako komise chcete zajistit, aby článek 22 směrnice a článek 8.3 směrnice o právě spotřebitelů byl konečně uskutečněn. Už dávno platí, ale stále pro občany nejsou e, pochopitelné a funkční. Proto jsem zvědavá na vaši odpověď. Pan Šváb, dvě minuty. Pane předsedo, komisaři, dámy a pánové. Dnešní ústní otázka na komisi ještě, nám dává ještě jednou možnost eh, to, co ve směrnici o službách a spotřeb, směrnici o spotřebiteli, co jsme tedy jako legislativa stanovili. Rozdílný přístup ke spotřebitelům z důvodu národnosti nebo místa pobytu, místa bydliště jsou přípustné pouze, pokud existují eh, právní důvody nezbytné právní důvody. My velice usilovně pracujeme na tom, aby právní předpoklady byly vytvořeny eh, do budoucna, aby mm, nebylo přípustné podobné zacházení. Samozřejmě je k tomu třeba řada sladění, sjednocení, aby podniky na jedné straně spotřebitelé na druhé straně skutečně měly jednotná pravidla. Ale co, čeho jsme svědky u jednotlivých eh, spotřebitelů, třeba Disneyland. Eh, ty podmínky jsou v těchto oblastech jednoceny, ale oni se snaží přesto prosazovat různé cenové modely v Evropě, což je neakceptovatelné. Já chci, aby komise eh, se všemi možnostmi, které má komise k dispozici, aby konečně jednala. A říkám to proto, že my samozřejmě víme, jak obtížné je vytvořit jednotné stejné podmínky. Vždy eh, mluvíme o tom, eh, jakou jednotnost si musíme dovolit. Některé členské státy ne, nechtějí eh, harmonizovat některé oblasti, ale tam, kde máme jednotné podmínky, nakonec spotřebitel má dojem, že podniky si vlastně chtějí přivlastnit část vnitřního trhu, což je v rozporu a já tady chci jasnou odpověď, pane komisaři, co chcete v této věci podniknout. Excuse me, Mr. Jakovčič. Oh. Promiňte, nejprve pan Jakovčič chce něco říci. Pane předsedo, omlouvám se za přerušení zasedání, ale máme problémy s chorvatským tlumočením. Neslyšeli jsme vůbec nic, nebylo tlumočení ani z Němčiny, ani z angličtiny. Já sice let čemu srozumím, ale ne všemu. Můžete prosím ověřit, co se děje? Děkuji. O se kontaktem eh, techničianu. Ano, kontaktujeme technickou službu a zařídíme to. Eh, už to zmiňovala vaše kolegyně, eh, předtím to chvíli nefungovalo, pak to zase fungovalo. Doufám, že je teď všech v pořádku. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem své kolegyně jsem dnes zde abychom diskutovali o tomto velice důležitém tématu. Otázky zmiňované oběma tazateli narážejí na to, co mohou evropští občané očekávat od jednotného trhu. Když nakupují přeshraničně, jsou naši spotřebitelé i nadále diskriminováni na základě jejich národnosti anebo místa pobytu. To není přijatelné. Neustále dostáváme stížnosti od občanů proti údajným diskriminačním praktikám, a to v různých kanálech. Jsou to jednak přímé stížnosti, stížnostní přes potřebitelská centra a nebo žádosti o poradenství. A pak zde jsou i parlamentní otázky jakožto demokraticky volení zástupci fungujete jako důležitý styčný bod mezi občany a institucemi EU. A mohu vás jedině podpořit v tom, abyste nám i nadále posílali informace od občanů. S nástupem internetu roste důležitost elektronického obchodování. Nicméně je zde celá řada otázek, o tom, jakým způsobem probíhají transakce. Na internetu je takzvané geoblocking jednou z hlavních a nejčastěji popisovaných forem diskriminace, kde v podstatě spotřebitelé nemají možnost ukončit transakci a nebo jsou přesměrováni na jinou webovou stránku, která nabízí stejné služby nebo zboží, ale za vyšší cenu. Diskriminace rovněž probíhá každodenně u milionů Evropanů, kteří jezdí do zahraničí jako turisté a buď jenom přejíždějí hranici, anebo si třeba pronajímají e, byt nebo dům v zahraničí. To musí přestat. Jsou to všechno věci, které byly oznámeny ve strategii pro jednotný digitální trh. Tyto snahy budou rozšířeny na zboží i služby a doufáme, že celý balíček bude přijat již na konci tohoto měsíce. 24. září Evropská komise eh, také spustila proces veřejné konzultace, která komisi pomůže připravit legislativní iniciativy do příštího roku. Všichni víme o příkladech diskriminačních praktik. V minulém roce jsme spustili společně s hlavními pronajímateli aut v Evropě velkou akci, poté co jsme zjistili, že účtují jiné služby za přesně tu samou službu pouze na základě toho, odkud pochází její zákazník. V letošním roce jsme zaznamenali zprávy v tisku, kdy se hovořilo o jednom z velkých zábavních parků e, ve Francii, kdy zvláštní nabídky a akční nabídky byly omezeny pouze na francouzské občany. Máme celou řadu příkladů kdy lidé nemají možnost podílet se na takzvaném sharingu, pokud nemají národní národní řidičský průkaz v konkrétním státu nebo nemají registrované vozidlo v daném státě. Stávající právní rámec nevytváří dostatečnou jistotu ani pro firmy, ani pro spotřebitele. Neumožňuje národním orgánům vynucovat závazky o nediskriminaci v každodenním životě. A přesně to chceme řešit. Smluvní svoboda je důležitý princip, který je potřeba zachovat. Ale zároveň je potřeba vypořádat se s dobrovolnou segmentací, se svévolnou segmentací jednotného trhu ze strany jednotlivých společností na úkor spotřebitelů. Je rovněž potřeba hájit zájmy malých a středních podniků. Je potřeba podporovat firmy i spotřebitele, aby využívali jednotný trh a nesmíme je k čemukoliv nutit, pakliže by to něco bylo pro ně příliš zatěžující nebo nejasné. Moji kolegové, komisaři, s vámi rádi tyto výzvy budou dále diskutovat, aby byl ještě více otevřen jednotný trh jak pro firmy, tak pro spotřebitele. Děkuji vám.

Um. Paní Charanzová, dvě minuty. Děkuji. Pane komisaři, jsem ráda, že komise bojuje Eh, proti tomuto problému a snaží se to řešit v nařízení o geoblockingu, která doplňuje směrnici o elektronickém obchodu. Spotřebitelé čelí dvou velkým překážkám, když se snaží nakupovat přes hranice. Buď jim je odmítnuto dodání, anebo náklady na eh, dodání jsou tak vysoké, že Eh, jediné, jediný jejich důvod je zabránit možnému nákupu. Pokud zboží a obsah nemůže přes, překračovat hranice, Evropané nebudou nakupovat přes hranice, budou neustále uzavřeni na svém vnitřním trhu a budou jim účtovány vyšší ceny z důvodu nedostatku mm, poctivé soutěže. Eh, různé ceny na základě loka, lokality a mm, tento, eh, tyto postupy jsou jasné příklady diskriminace ze strany firm. Když ne podle národnosti, tak podle by, eh, bydliště. A buď to je proto, že jsem, když to ne, není proto, že jsem Češka, tak je to proto, že bydlím v Praze. Někteří tvrdí, že to není diskriminace, že prostě nezvládnou problém jazyka a mm, vracení e, zboží Možná mají pravdu, možná s tím musíme udělat, eh, tady musíme dělat víc, jak předpokládá ta strategie. Ale, pane komisaři, na jakém základě může velká firma odůvodnit toto odmítnutí poskytnutí služby? Obvykle jsem proti nadměrné regulaci podnikání. Věřím, že většina podniků chce eh, dělat to správné pro své klienty a tím získat více klientů ale toto je jasný případ, kdy musíme jednat, musíme zabránit této nelegální cenové diskriminace a segmentaci trhu. Je to čistá cenová diskriminace a nesmí to být akceptovatelné na digitálním vnitřním trhu. Děkuji. Pani Flynn, pan Flynn. Eh, děkuji. Eh, je dobré, že komise upozorňuje na geoblocking a eh, jedná jako zastánce spotřebitelů. Komise všem sama je geoblokerem. Nadměrná regulace ze strany komise stěžuje malým podnikům prodávat v zahraničí. Nedávné opatření VATMOS je příkladem, eh, kdy mlad, malé podniky musí platit daň z prodeje mm, e-commerce v každé členské zemi a výsledkem je, Um, stažení mikropodniku z exportním trhu a následné zúžení možnosti voleb pro spotřebitele. Často komise a EU je problémem a nikoli řešením. Já si eh, nepochybuju o tom, že, přeje, eh, že si přeje udělat to, co je nejlepší a že eh, jí leží na srdci prosperita toho, co se stává nejméně dynamickým kontinentem světa ekonomicky. A nyní catch the eye. Čtyři kolegové si vezmou slovo. Pan Kaputo, který tady není, paní Grapiny. Děkuji. Já začnu tím, že budu gratulovat autorům jsem součástí, nebo jsem zase na výboru IMCO, často jsme o tom mluvili, nestačí um, mít směrnici, pokud nebudeme sledovat to, co se děje na trzích. Ano, um, chceme jednotný rámec a jak řekla Evelyn, často je potřeba se přestěhovat do jiné země, abyste si mohli koupit něco online. um, je na čase s tím něco dělat. Myslím, že komise by měla zohlednit tuto otázku a očekávám konkrétní odpovědi, co budeme dělat pro to, abychom zlepšili kvalitu um, a jednotně prosazovali směrnici o službách ve všech zemích a abychom se vyhli veškeré diskriminaci. Musíme jednat preventivně Pan Marias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hovoříme o právech spotřebitelů a o tom, jak by členské státy měly zajišťovat, že nebude docházet k diskriminaci. Předně členské státy by měly zajistit, že stávající legislativa bude řádně aplikována. Velmi často spotřebitelé z malých členských států čelí různým obtížím, když přijde na dodávku zboží. Zatímco v jiných případech firmy poskytující elektronické obchodování vůbec dané zboží spotřebitelům nenabízejí. A to jsou všechno praktiky, se kterými je potřeba skoncovat, protože se jedná o porušování práv spotřebitelů. Kromě toho, v případech, kdy spotřebitel nebyl řádně upozorněn, neměl by nést vyšší náklady za dopravu. Evropská unie by měla elektronické obchodování práva spotřebitelů dále řešit. Děkuji, pan Jakovčič. Jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Geoblocking je jedna z nejhorších forem diskriminace, které v této době čelíme. Je to jedna z největších bariér pro jednotný digitální trh. Evropská unie je založena na konceptu jednotného trhu a v dnešní době nám v dalším rozvoji tohoto trhu zabraňují určité technologie. Z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti kolegů znám, že toto je skutečně velký problém a proto bych rád vyzval komisi, aby co nejrychleji začala jednat. A aby se s těmito praktikami skoncovalo, abychom v Evropě konečně měli skutečně jednotný digitální trh. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji vám, pane předsedo. Telekomunikační a digitální sektor musí tyto překážky překonat. Chceme-li dostat cílu jednotného digitálního trhu v Evropě, je potřeba hájit práva spotřebitelů, kteří si zaslouží tu nejlepší úroveň ochrany a tu nejlepší možnost, jak dostávat zboží bez geoblockingu. Proto je naprosto zásadní, abychom podpořili možnost lidí nákupu. Tyto nákupy musí probíhat za stejných podmínek pro všechny. Není možné ignorovat i nejnovější rozsudky Soudního dvora z října, kde se zcela jasně uvádí, že toky citlivých údajů spotřebitelů musí být chráněny a nesmí být používány proti nim. Geoblocking je něco velice podobného. Myslím si, že je potřeba dosáhnout žádoucí rovnováhy mezi podporou jednotného digitálního trhu a mezi ochranou spotřebitelů v jejich eh, svobodném přístupu k obsahu na internetu. Děkuji, teď má slovo pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych všem eh, ještě jednou poděkovat jednak za ty otázky, jednak za komentáře na toto téma, na téma ochrany spotřebitelů a na téma nediskriminace. Je to věc, kde se asi všichni shodneme, že stávající situace není přijatelná. Podíváme-li se na potenciál, který slibujeme našim občanům a spotřebitelům na vnitřním trhu, samozřejmě. Ve stávající situaci máme mít přístup k online přeshraničním obchodům. Ovšem, tento přístup není vždy garantován. Buď proto, že daná nabídka není v jiné zemi k dispozici, a nebo proto, že si nejsme jisti, že s námi bude zacházeno stejně jako s jinými spotřebiteli někde jinde. Vnitřní trh je založen na principu, že všichni mají příležitost přistupovat na tento trh kdekoliv na území EU. Ať už jde o zboží nebo o služby, byť třeba i z jiného státu EU. To si musíme říct jasně. Jednotlivé svobody mezi sebou musí být vyváženy. Žádná svoboda není důležitější než ty ostatní. A proto je potřeba vyvážit svobodu smluvní zprávy právy spotřebitelů, aby nedocházelo k neoprávněné diskriminaci na základně místa pobytu. Rovněž je potřeba uvědomit si, že neexistuje žádný závazek prodávat někde nebo mít jednotnou cenu napříč celým jednotným trhem. Kde tato rovnováha bude ležet, bude záviset na výsledcích konzultace a na výsledcích diskusí se zúčastněnými stranami a členskými státy. Článek 20 eh, směrnice o službách stanovuje základní principy, které členské státy mají implementovat a aplikovat. Pakliže nějaký členský stát tyto principy porušuje, může komise proti tomuto členskému státu zahájit určité kroky. Zdá se, že většina členských států dostatečná opatření na uplatnění tohoto principu nediskriminace nepodniká. Nákupy online vyostřují stávající problémy, a je potřeba najít nové řešení přátelštější vůči spotřebitelům. Komise učiní legislativní návrhy v návaznosti na strategii o jednotném digitálním trhu a v souvislosti s příští strategií pro vnitřní trh. Děkuji vám, pane komisaři. Tím jsme uzavřeli tuto část pořadu jednání a dostáváme se k další.